Dámy a pánové, chtěl bych vás všechny pozdravit a přivítat na dalším zasedání eh, výboru. Začnou pomalu, protože zde ještě nejsou všichni. Ale eh, podíváme se na přijetí pořadu jednání. Zde bych chtěl upozornit na následující změny. Bod 3, ten už je vyřízený. Bod 5, Začneme bodem 5. Eh, toto zasedání Evropa účinněji využívající zdroje. Eh, bod 8 eh, bude následovat. Je to briefing o cestě do Kalifornie, potom z práva Cavela a potom z práva Bitykofera a bod 9 zasedání koordinátorů. Takže bod 4 byl stažen a přeřazen na zítřek. Měl bych eh, prozbu a sice pořad eh, jednání je připravován vždy eh, velmi brzy v sekretariátu a nemůžeme tento pořad jednání měnit jenom proto, že někdo nemůže. Když mi někdo zavolá den předem, že nebude přítamen ve tři nebo v pět, eh, tak eh, prosí o změnu, eh, ale to je příliš obtížné, to již nemůžeme dělat a v budoucnosti toto také vyloučíme. Další poznámka k sdělením předsedy. Co se týče zprávy iCode, eh, zde jsme vedli eh, debatu mezi výborem eh, Envy a ITRE ohledně kompetencí. Bohužel výbor pro životní otázky o tom nechal hlasovat, přestože my jsme příslušným výborem. Takže to není v pořádku. Já jsem protestoval na konferenci předsedů a jsem toho názoru, že v plénu bychom o tom neměli vůbec diskutovat diskutovat, měli bychom to pouze odsunout. Ale přesto na malém plenárním zasedání se o tom bude diskutovat. Je to pravidlo absolutně nemožné, mělo by být změněno. Ale teď nemáme jinou možnost, než toto pravidlo aplikovat. Spravodajka také správně příslušné dva body kde jsme skutečně jednoznačně příslušným výborem a nebylo to dodrženo, tak tyto body budou předloženy plénu přímo, abychom to mohli skorigovat. Tak to byla jediná věc, kterou jsme mohli udělat a já předpokládám, že nikdo nemá nic proti tomu. E, nyní k následujícímu bodu, e, bod původně 5 ví z pravodajové a navrhovatelky, že zde mají být. Může mi ze sekretariátu někdo potvrdit, že eh, to byli informováni. Máme bod eh, Evropa účinnější využívají, účinněji využívající zdroje eh, a navrhovatelka zde není. Lena Eck wäre zuständig. Lena Ek je navrhovatelkou, ale není přítomna. Nevím, zda jsou přítomní ostatní. No, to je dobré. Tak, sdělení předsedy jsem již podala. Do the vote. One time we must do this, once. Jednou skutečně bychom měli hlasovat za nepřítomnosti tolika členů. To by bylo learning by doing ale dnes. Ještě jsem měl alternativní návrh, který však také nemohu realizovat. A sice eh, paní Kovačeva má dnes narozeniny, chtěl jsem jí blahopřát, ale zrovna odešla. Takže to nám také nepomůže. Ich könnte natürlich. Samozřejmě, že bych mohl Není to dobré, ale mohl bych eh, bod 8 předložit nyní. Je to briefing k cestě delegace do Kalifornie, což mohu udělat, ale není tady nikdo, kdo se té cesty zúčastnil. Sollen wir so machen, dass ich vortrage? Dobře, tak eh, asi to předložím, tento briefing, není to tak důležité. A chtěl bych říci, že tato cesta byla skvělá, tolik za prvé. Eh, cíleně jsme si vybrali Kalifornii, abychom se podívali na inovaci. Byla to veliká delegace, byla velmi dobře připravena sekretariátem. Přesto, že ta cesta byla připravena krátkodobě, velmi rychle. Cesta však byla skutečně výrazná. Předložili jsme zprávu, kterou dostala konference předsedů výboru. Byli jsme však toho názoru, že bychom měli udělat určité ještě následné zprávy, nejenom tedy tu první zprávu. Máme několik bodů, které byly dost nápadné a které bychom chtěli znovu předložit. Příslušní účastníci té cesty se již setkali a je několik bodů, které bychom chtěli zdůraznit. Kolega Butikofer například navrhl, abychom udělali něco jako den mostu mezi Evropou a Kalifornií. Ten návrh již jednou padl, ale nebylo to realizováno a my jsme se chtěli zeptat, čím to je, že se to neuskutočnilo a my eh, jsme se rozhodli, že tento návrh bude předložen ještě jednou. Dále jsme chtěli předložit dotaz komisi eh, aby bylo možné se podívat na to, jaké mechanismy kooperace existují mezi Evropou a Kalifornií. Viděli jsme tam tolik zajímavých věcí a proto bychom chtěli vědět, zda parlament nebo komise spolupracuje s eh, Kalifornii. Za třetí, zajímavým tématem bylo také řešení eh, platební neschopnosti. Zde jsme diskutovali s podnikateli v Evr- z Evropy kteří nyní eh, začínají znovu podnikat v Kalifornii a mnozí eh, předložili právě platební neschopnost. Bylo to dost dramatické a proto jsme se chtěli zabývat touto otázkou. Prvním krokem by přitom bylo to, abychom zjistili od komise, co jaký je stav v této oblasti v Evropě a jak by bylo možné vše sjednotit. Na závěr jsme se také dohodli, že ta malá skupinka se sejde ještě třikrát, čtyřikrát. Paní Madurel a pan Mökis navrhli eh, zřídit něco jako task force, i když to je možná přehnané. No, prostě řekli jsme si, že se sejdeme párkrát, abychom eh, učinili určité lekce eh, z této cesty a předložili to potom komisi nebo parlamentu, eh, tak aby z toho bylo možné odvodit nové úkoly. To by nebyla nějaká pracovní skupina, snad jenom dočasná, která se sejde párkrát. A pokud byste souhlasili, že je možné takto postupovat, tak to tak uděláme. Měli bychom využít všech příležitostí, abychom kontakty s těmi partnery udržovali. Byl tam jeden profesor Stanford University, který také přijel na jedno slyšení. Bylo to skutečně velmi iniciativní, velmi podnětné a pak eh, to bylo také velmi zajímavé, když jsme se setkali s mladými podnikateli z Evropy. Tam byla obrovská radost cítit, obrovská motivace, takže to bylo skutečně skvělé. Dobře, tento bod jsem vyřídil a již se jim nebudeme zabývat, takže eh, vracím se k bodu eh, Evropa účinněji využívající zdroje a s velkým potěšením dávám slovo paní Lena Ek. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že práce tohoto výboru Eh, není příliš účinná, ale vidím, že alespoň několik opravdu zapálených členů je zde přítomno. Evropa účinněji využívající zdroje, to je jedno z témat strategie Evropské komise Evropa 2020. Věnují se tomu politické skupiny a také je to probíráno na úrovni výrob, výboru. Máme tu sedm takových vlajkových lodí v rámci strategie. Uh, a ta Evropa účinně využívající zdroje jedním z těchto témat. Důvod, proč je zde zastoupena, eh, je ten, je výsostně důležité toto pro pracovní místa a pro hospodářský růst. A z celé řady hledisek, pokud se zaměříte na eh, témata jako například suroviny, tak eh, to je fascinující téma. Procent železa v Evropě pochází ze severu Švédska. Tady, jak se zdá, jsme také účinní. Tak eh, zase další oblast, která je velice důležitá pro nové technologie, lékařství, elektronická auta, počítače. A eh, toto je velice důležité a na tom seznamu desíti sedm je na 100% úplně závislých, co se týče dovozu. A těch, ty ostatní tři mají 70-80% závislost na zdrojích. A když se s tím vrátíme zpět na tu účinnost využívání zdrojů, tak jak to děláme třeba u počítačů? Recyklujeme nebo podobně? Ne, my neděláme nic, aby se znovu vrátili do toho výrobního cyklu to je zase jenom jeden z těch příkladů toho, jak tedy eh, by se mohlo vynakládat s tou účinností a s tím provázáním toho všeho. Takže v první řadě si musíme říct, co potřebujeme pro to, abychom zajistili, že jsme konkurenčně schopní, ale také přátelští vůči životního prostředí. Ono je to propojeno. Svět má čím dál početnější populaci a bude to tedy důležitější čím dál víc. Uh, Další oblast, kde se musíme zamyslet nad účinností ve využívání zdroje, je produkce potravin. Když se zaměříme nad otázkou fosforu, který je vlastně jedním z těch eh, podstatných ingredientů u, u, u hnojiv, tak eh, tady je to opravdu podstatně zastoupeno. Je třeba to brát eh, na paměť. A za nějakých 30-35 let eh, ten fosfor asi využijeme všechen. Pokud v půdě fosforu nebude dostatek, tak naše rostliny budou eh, čím dál menší, zažloutnou a za několik let bude uh, úplně nemožné z té půdy něco chtít vypěstovat. Takže to je zase další příklad toho, jak zdroje, suroviny a účinnost využívání je extrémně důležitá. A co děláme dnes s fosforem? Spousta členských států jej nadměrně používá, nepoužívá jej účinně, protože Eh, v podstatě výsledkem toho se to pak dostává dále přes vodu do půdy, je to vyplavováno, takže co bychom alespoň mohli udělat? Udělat takovou zemědělskou politiku, která bude eh, soběstačná, účinná ve využívání eh, fosforu, abychom tuto jeho existenci mohli prodloužit alespoň o dalších deset let, než najdeme nějaké alternativní zdroje nebo alternativní hnojiva. Já nevím, já nejsem v tomto odborníkem, já jenom poukazuji na ten problém. Takže ono je to opravdu otázkou životního prostředí. Účinnost ve využívání zdrojů je tedy také otázkou napojenou na konkurenceschopnost, pracovní místa a hospodářský růst a musíme používat naše zdroje mnohem inteligentnější formou, než činíme nyní. Až budeme eh, provádět střednědobou revizi rámcov, sedmého rámcového programu a budeme pomýšlet na rámcový program 8, tak musíme sloučit tu strategii 2020, těch sedm vlajkových lodí v rámci aktivit, těch hlavních aktivit a zaměřit se na účinnost e, a také účinnost legislativních aktů, o kterých zde hovoříme první řadě se tedy musíme zaměřit na problém, potřebujeme více dostupných údajů, sezbírat údaje o určitých oblastech, navýšit výzkum v této oblasti a také se musíme zamyslet nad tím, jaké nástroje ve prospěch inovace máme k dispozici. Také bychom tu inovaci mohli více soustředit právě na tuto konkrétní oblast. A já si říkám, že my všichni budeme potřebovat potraviny v budoucnosti a také budeme potřebovat automobily, telefony, baterie a, a veškeré takové ty druhy vybavení. Stejně tak lékařské vybavení v nemocnicích a podobně. A jak jsem již předeslala, ve světle narůstající globální eh, demografie, tam se ty problémy budou navyšovat, populace se rozrůstá, potřebujeme, abychom byli opravdu účinnější ve využívání zdrojů. Ona je to záležitost, která je projednávána už desítky let, nicméně nyní se ty problémy stávají palčivé a v podstatě v souhrnu toto, co jsem řekla, je obsahem toho mého stanoviska. obsah toho textu, který se píši. I zde tu můžeme mít e, návrh komise, bude to zřejmě v srpnu, takže bychom se mohli zamyslet nad tím, jak sloučit tu práci na základě stejného obsahu. Měli bychom toto projednat i na zasedání koordinátoru, pane předsedo, zamyslet se nad tím, jak toto uděláme. Nicméně já se nyní těším na připomínky ze strany mých kolegů a z mé strany to není vše. Děkuji. Herzlichen Dank, kolege. Děkuji a nyní pan kolega Gierak. Děkuji. Děkuji. Upřímně řečeno nejsem takový optimista, pokud jde o dokument komise. Já jsem to vzal na vědomí, přesto mám trochu problém s tím, proč komise se vydává právě tímto směrem. Myslím si, že jsou tu zvoleny velmi obecné pojmy. Efektivnost využívání surovin. Já si myslím, že bychom to měli trochu konkretizovat, protože jde o zemědělské zdroje, rybolovné zdroje, vodní zdroje a tak dále. Myslím si, že ten pojem zdroje je velmi široce koncipovaný a že je ho možno vyložit nejrůznější, nejrůznějším způsobem. Pokud by šlo o minerální zdroje, tak bych se divil, protože přece existuje návrh pana Bytykofera a já si myslím, že v takovém případě bychom dělali stejnou věc dvakrát. Možná, že bychom to mohli definovat i tak, že se jedná o krajinné zdroje ať už je to ať už jsou to farmy větrných elektráren. To je pro mě taky taková velmi ožehavá záležitost, protože my sice využíváme energetické zdroje, ale není to optimální. Z mého hlediska by bylo důležité abychom se věnovali především zemědělským a vodním zdrojům. Právě tyto zdroje bychom měli používat co možná nejefektivněji. V této souvislosti máme problémy především ku příkladu s vodou v Polsku a myslím si, že i v celé Evropě. Jsem přesvědčen o tom, že jde, dojde eh, k dramatickým incidentům. Voda chybí například v Palestíně nebo na hranicích mezi Tureckem a Sýrií. I zde vyvstávají problémy s nedostatkem vody. Co se stane, když u Nilu bude postavena přehrada? To by přece mohlo vést k válkám eh, v rámci povodí Nilu. To je jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit. A druhá věc jakým způsobem budeme ty stroje měřit. Nenašel jsem v tom návrhu komise žádné, žádné pokyny, nic, co by mohlo napovídat, jak rozsah zdrojů můžeme měřit. Já si myslím, že to jsou skutečně velmi obecné pojmy. Všichni víme, že bychom měli chránit to či ono, ale jak to máme chránit, to je otázka a jaké priority si v této souvislosti stanovíme. Právě tyto pr- priority jsou eh, podle mého názoru eh, velmi důležité a je tady postrádám. Děkuji, to je všechno. Pan Makienčevič. Marčinkěvič. Panie przewodniczący, zainteresowaniem przyjąłem komunik. Pane předsedo, s velkým zájmem jsem vzal na vědomí návrh komise. V této souvislosti je důležité, aby se Evropský parlament aktivně podílel na vypracovávání tohoto návrhu. I já bych rád varoval před přílišným optimismem. Důležité totiž je, jak budeme zdroje používat, ale také to, co budeme dělat s odpady. Jak budeme nakládat s odpady. Velmi důležité je, aby využívání zdrojů bylo ekologické a kromě toho je důležité, abychom přijali nějaká pravidla, která upraví využívání půdy v jednotlivých zemí. Musíme totiž myslet na to, že vysoké ceny surovin mohou vést k tomu, že chudší části společnosti nebudou schopny tyto zdroje používat. A kromě toho si musíme položit otázku, jaké zdroje vznikají na úrovni Evropské unie i na úrovni jednotlivých členských států, pokud máme splnit veškeré požadavky týkající se snižování emisí do roku 2050. Zároveň je důležité, abychom v takových zemích, jako je Čína nebo Korea, přispěli k využívání veřejných zdrojů, eh, k tomu, aby byly zdroje využívány efektivně, účinně. Samozřejmě, že musíme změnit eh, produk- výrobní postupy, musíme změnit chování spotřebitelů, ale musíme také efektivněji používat veřejné prostředky. Pokud jde o nové zdroje, eh, a tady bych rád zmínil například ten břidlicový plyn, tak tady musíme být také opatrní. Například eh, tady, můžeme tady volit nějaké nové technologie, ale můžeme volit i technologie tradiční, například CCS, tedy zachycování ukládání uhlíku. Nesmíme nic zanedbávat. Mohlo by to totiž vést k tomu, že evropské hospodářství se nebude posunovat dále, ale že nebude naopak stagnovat. Samozřejmě, že můžeme vždycky vykreslit pesimistický i optimistický scénář a že bychom měli mít na paměti obě strany mince. Zároveň musíme vzít potaz to, jak se vyvíjejí ceny energie a podobných zdrojů. Pouze tak totiž budeme schopni dostat ambiciozním plánům, které stanovila Evropská komise. Doufám, že témata, kterým jsme se ve zprávách věnovali, přispějí k tomu, že budeme se zdroji nakládat účinně. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Bytykofer. Děkuji, pane předsedo. Co se týče výchozího bodu pro zpracování tohoto tématu se přibližuji velmi k tomu, co říkala paní navrhovatelka. Proto bych chtěl jen krátce se zmínit o několika bodech, které se mi zdají být důležité. Je to dobrá příležitost pro prosazení určitého základního pochopení hospodaření Toto základní pochopení by znamenalo, že máme postupovat účinně ve výrobě tak, aby účinné využívání zdrojů přispělo k lepšímu hospodaření. To znamená, že ty látky, které dnes ještě označujeme za odpad, bychom měli se naučit chápat a akceptovat jako zdroj. Za druhé, v Evropské unii máme zvláštní úkol, a to proto, že nikdo ve světě nedováží tolik zdrojů jako my, a to na rok a na hlavu obyvatelstva. Tři tuny na hlavu a rok. A proto Evropa závisí eh, na dovozu surovin. Proto evropská ekonomika může velmi získat, bude-li postupovat účinně ve využití zdrojů. Jde však také o e, nové metody pro měření účinného využívání zdrojů. O tom se již hovořilo. A já se domnívám, že zde můžeme rozhodně nastavit výhodky a tím eh, však eh, můžeme lépe přeskoumat jednotlivé eh, zásady. Myslím si, že bychom neměli zdvojovat určité práce. Já se domnívám, že ty eh, zdroje, o kterých já nehovořím ve své zprávě, by mohly být zdůrazněny v stanovisku paní eh, navrhovatelky. Myslím si, že je velmi důležité také uvést nástroje, které by pomohly a především pak je dobré zdůraznit eh, podporu pro malé a střední podniky. I toto by mělo být ve středu pozornosti a také sociální dimenze tohoto problému. Myslím si, že nebudeme moci pokročit, pokud ekologické a sociální hlediska budeme vidět v určitém protikladu. Poslední bod, který se mi zdá být obzvlášť důležitý, je to, že eh, určitý průsečík mezi účinností a standardizací bychom měli sledovat intenzivně. Zde se domnívám, že máme eh, několik témat, která se částečně překrývají vyplývají. Děkuji. Za komisi je zde ještě zástupce, ale ještě se někdo hlásí z výboru. Nikoliv, takže zástupce komise, prosím. Mr. Dunian? Pan Dunian? Mr. Johnson. Thank you, Pan Johnson. Děkuji. Já jsem pan Johnson ze sekretariát komise. Já vám chci poděkovat za příležitost dostavit se k vám do výboru a hovořit o těch eh, hlavních iniciativách. Myslím si, že bychom toto měli považovat za zahajující proces. Ta iniciativa, která byla eh, započata v lednu tohoto roku, je v podstatě takovým rámcem, uznává, v čem leží, v čem tkví problém, jaké zdroje tu máme, kterých se to týká, jak z oblasti přírody, přírodního, eh, jak z oblasti životního prostředí, tak těch existujících eh, zdrojů a je třeba tedy vypracovat do dlouhodobější politický eh, rámec. Týká se to celé řady iniciativ. Myslím si, že dvě již byly schváleny s opravdu hodně dlouhodobou perspektivou a dvě další by měly být přijaty. Jednak je to cestovní eh, klimatická mapa 2020 a také jedna iniciativa v oblasti dopravy. A další, s kterými počítáme, to bude energetický evropský systém 2020 a pak eh, účinné využívání vodních zdrojů. A podstatě to je tedy eh, samotný počátek celého procesu, naznačuje to tedy, jaké budou cíle, jaký bude rámec, ale stále to ještě nemá ty podrobnosti, které sem přinesou všechny ty programy. Chtěl bych zmínit tu cestovní mapu pro účinné používání zdrojů, ta by se měla objevit někdy v tom srpnu tohoto roku a chápu eh, ty obavy, které vyjádřili členové výboru. Konkrétně jste hovořili o té měřitelnosti účinnosti ve využívání zdrojů. To určitě se objeví v tom sdělení, které vyjde v srpnu, protože bez tohoto vlastně nemůžeme ten pokrok poměřovat, nezjistíme, jak se to zlepšuje, to užívání zdrojů na úrovni EU. Děkuji, pane předsedo. Danke sehr. Děkuji vám. Tím bychom mohli eh, tuto debatu ukončit. A paní Hek ještě jednou. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za jejich komentáře. Myslím si, že se shodneme eh, na určitých obavách v této souvislosti. Myslím si, že také sdílíme tu společnou linii celého textu. Já se vrátím k tomu, co už jsem řekla. Já si myslím, že koordinátoři by se zaměst, měli zamyslet nad skutečností, že eh, ke stejnému tématu za několik týdnů vyjde, vyjde cestovní mapa. To znamená, že bychom se měli vyhnout eh, dvojité práci. Měli bychom to na, v rámci zasedání koordinátorů probrat, eh, jak se tedy k tomu postavit. Nejlepší by bylo, kdybychom eh, se tady zamysleli nad tím, co budeme dělat. Neměli bychom o tom doširoka diskutovat, ale měli bychom prostě říct si, co chceme dělat a najít řešení. Dobře. A nyní tedy k dalšímu bodu, pokud souhlasíte, tak dalším bodem je agenda pro nové kompetence a mm, zaměstnanost. Spravodajkou je paní Niky Cavela a dávám jí jako první slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v první řadě bych chtěla poděkovat paní Baštuš za její výtečnou zprávu, která pokrývá eh, do značné míry to sdělení o nových eh, dovednostech a pracovních místech Evropské komise. E, jakožto eh, členka výboru ITRE a jsem tedy navrhovatelkou a ráda bych vám tedy přednesla mé připomínky k této zprávě. Myslím si, že v první řadě je důležité se soustředit na politiky celoživotního vzdělávání, abychom zajistili, že pracovní trh funguje dobře. Tady je třeba tedy zdůraznit integraci kompetencí a znalostí v oblasti e, IKT a digitální gramotnost. Za druhé musíme navýšit pracovní mobilitu, mobilitu pracovních sil mezi zeměmi EU a proto navrhujeme určité akční kroky, vytvoření takové celoevropské služby, která by pomáhala kvalifikovaným pracovníkům získávat zaměstnání po celé Evropě a podporovala by trh práce a Umožňovala by tedy zemím, kde je velká poptávka po práci, právě e, této poptávce vyhovět a celkově by se to stalo obrovskou přidanou hodnotou pro Evropu. V této souvislosti bychom také zabraňovali nekvalifikované e, migrační pracovní síly jemu přísunu k nám. Dále musíme zajistit e, přátelské podnikové prostředí pro naše podniky a to samozřejmě následně povede k vytváření více pracovních míst. V tom eh, sdělení se navrhuje snižování nemzdových nákladů, což by podpořilo eh, ekonomický růst. Nicméně vysoké zdaňování energie nebo emisí, eh, jakožto možnost, jak kompenzovat ztráty příjmů, prostřednictvím plateb e, pojištění a, a sociálně zdravotního pojištění by nebylo výhodnou cestou. E, povedlo by to následně k redukci pracovních míst, místo aby se e, jejich navyšování podpořovalo a nevytvořilo by to by ten očekávaný efekt. Je důležité tedy se věnovat této otázce která se týká zejména podniků, zapojit do toho i politiku životního prostředí. A proto v tom stanovisku zdůrazňuji, že výsledek, tedy ztrát příjmů, eh, které jdou na úkor eh, sociálního zabezpečení, by se mohl vykompenzovat prostřednictvím metod, které navrhuje Evropská komise a mělo by to tedy nejnižší dopad a nevedlo by to ke ztrátu konkurenceschopnosti našich podniků. Děkuji. Děkuji. Má někdo ještě něco dalšího? Má k tomu někdo něco? Paní debaty, prosím. Jste na řadě. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je před námi eh, stanovisko, které má opravdu velký význam eh, vůči eh, budoucnosti Evropy, tedy je důležitý pro budoucnost našich mladých a je třeba tedy zlepšit přípravu a dovednost všech našich pracujících. To je jediná možná cesta, jak vytvoříme více a lepší pracovní místa. Tedy zlepšit vzdělávání, eh, to je naprosto nejdůležitější krok pro to, jak to zlepšit a také vytvoří solidní základ pro následující růst, prosperitu a blahobyt v nadcházejících desítkách let. Proto inovace a výzkum v nových odvětvích a nových iniciativách, to by měly být ty um, směry, kterými budeme dále směřovat. Takže prochází to vzděláním, proškolováním pracovníkům. To je naprosto, naprostý středobod aktivit pro boj proti nezaměstnanosti. Je to součást strategie 2020 a uh, také to vyřeší problém nezaměstnanosti mladých. Mládež, uh, by měla stát v centru našeho zájmu ale nesmíme zapomenout také na celoživotní vzdělávání. Takže je třeba pracovat proto, aby pokrok eh, byl důležitým kritériem těchto politik pro vytváření zaměstnanosti. Evropský parlament a naše skupina sociálu a demokratů věnuje pozornost rozvoji té agendy ve prospěch vytváření nových pracovních míst. Chceme, aby i ty programy, které se tímto zabývají, měly nezbytné uh, finanční prostředky. Víme, že zažíváme období úsporných opatření, ale je nezbytné, abychom investovali do naší budoucnosti. Jak řekla má předřečnice, opravdu musíme, být, musíme mít určitou míru představivosti, být kreativní, abychom byli konkurenceschopní ale abychom měli také schopnosti eh, připravovat pracovní místa pro ty miliony nezaměstnaných mladých lidí. Frau Eck. Paní Eck. Děkuji. Ráda bych poděkovala zpravodajce za její text. Já si myslím, že většina věcí je velmi dobrá, ale musím k tomu říci, že jsem velmi zdrženlivá v bodě číslo 3. Jestli bychom měli požádat komisi, aby zvážila to, Eh, že by to byla Evropská agentura pro volná pracovní místa. Já si myslím, že to není v zodpovědnosti Evropské unie, že to nespadá do kompetence Evropské unie. Já si myslím, že eh, by bylo jednodušší, kdyby se takovéto činnosti věnovaly národní agentury anebo soukromé agentury. To znamená, že bychom měli požádat členské státy o to, aby se postarali o to, aby národní agentury měli jedno oddělení zabývající se právě těmito otázkami. Já si myslím, že často tomu tak není, že právě nemají sekci, která by se tomu věnovala. Oni totiž často věnují pozornost spíše těm národním, lokálním pracovním místům a ne pracovním místům v celoevropském měřítku. To znamená, že by bylo lepší, kdybychom o to požádali členské státy, kdyby se členské státy postarali o to, aby e, se tomu někdo věnoval. Nemyslím si, že by to bylo v kompetenci Evropské unie. Nemyslím si, že by, komise měla tady ustanovovat nějakou celoevropskou e, službu nebo instituci. A pokud jde o subsidiaritu, tak e, ten, ta se týká i bodu 5. Snížení Eh, nákladu na práci, pojištění a tak dále. Já si myslím, že i toto je v kompetenci členských států, vedlejší náklady na práci a pojištění. Já souhlasím s tím, že Evropská unie musí podporovat malé a střední podniky. S tím souhlasím a byla bych ráda, kdybychom tady měli ještě jeden bod navíc, který by se věnoval inovacím a ještě kroku, který následuje potom, to znamená uvedení těch inovací do oblasti průmyslu, industrializaci inovací. To by bylo velmi pěkné, kdybychom eh, to tady zmínili. V takových zemích, jako je Spojené státy, Jižní Korea, Čína, se, se, eh, tak v těchto státech si vyrábějí věci, které by se mohly vyrábět v Evropě. Děkuji, to je všechno. Bitte, Herr Pan, Pan Březina, prosím. Děkuji, pane předsedající. Eh, rovněž eh, jsem spokojen s tím, že eh, tímto tématem se Evropská unie zabývá. Nejsem ale spokojen s tím, co, co se už zmínila paní Ek, že by na evropské úrovni měly vznikat jakékoliv agentury. Během toho, co moje předřečnice říkala, Eh, lze souhlasit s tou částí, kde tvrdí, že eh, je to otázka národních eh, vlád, nebo vlád jednotlivých členských zemí. Na druhé straně neopomenutelným faktem je, že každý z nás osobně musí nést část odpovědnosti za svou zaměstnatelnost. Jestliže dnes jsou profily zaměstnanosti mnoha nezaměstnaných takové, že Uplatnění je po většině ve státní správě, pakliže vůbec někde. Eh, mluvím tím o eh, spoustě eh, oborů, která, které jdou mimo trh práce a nemají uplatnění, tak tam je nutno apelovat na osobní zodpovědnost každého z nás a členské země by měly věnovat velké úsilí výchově žáků, výchově i jejich rodičů k volbě povolání, eh, které trh vyžaduje a které je na trhu uplatnitelné. Děkuji za pozornost. Kolega Odi. Kolega Odi. Pane předsedo, já bych chtěl navrhnout, abychom přemýšleli o lepším zapojení sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Samozřejmě, že každý stát má své orgány eh, sociálního eh, dialogu, ale domnívám se, že jsme nyní v takovém okamžiku, eh, kdy komise a Evropský parlament by měli také vyslat určitý signál eh, toho, že sociální dialog eh, je důležitý tak, aby zaměstnanci, inženýři eh, v oblasti chemického průmyslu, automobilového průmyslu, bankovnictví a podobně věděli, že existují určité nástroje ve smlouvě. Je možné na základě tohoto vést sociální dialog, kolektivní vyjednávání, také na základě toho, že odborné vzdělání je základním právem tak by bylo možné například lépe prosazovat flexikurity. A zde bych chtěl komisi poblahopřát k tomu, co připravila. Chtěl bych tedy podpořit sociální partnerství, sociální dialog na národní úrovni a e, jsem pro podporu tohoto dialogu. Pan Bütikofr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat paní zpravodajce za dokument, který předložila některým odstavcům bych se rád vyjádřil. Například k odstavci číslo dvě. Podle mého názoru by bylo dobré, kdybychom se kromě informačních a komunikačních technologií věnovali také tomu, že bychom měli eh, podporovat nejrůznějších odvětvích průmyslu takzvané zelené schopnosti. Pokud jde o další odstavec, tak tady sdílím kritické poznámky, které vyjadřovali již dva kolegové přede mnou. Ani já si nejsem jistý, že by taková celoevropská služba měla smysl že bychom eh, tady měli usilovat o zřízení nějaké celoevropské agentury. Pokud jde o odstavec číslo čtyři, tak tady je pro mě důležité, abychom se věnovali především rozvoji, eh, vývoji a výzkumu, investicím a schopnostem, abychom tyto oblasti ještě jednou zmínili. A to především s ohledem na otázku, jakou roli budou v budoucích letech v oblasti inovací, podpory inovací sehrávat malé a střední podniky. Já se totiž myslím, a řeknu to takto jednoznačně, že nemůžeme připustit, že všichni budou hovořit o tom, jak máme snižovat byrokracii, ale že zároveň tam, kde by Evropská unie mohla něco dokázat, to znamená při zapojování malých a středních podniků, tam bychom najednou nedosáhli ničemu, ničeho, to se prostě stát nesmí. A kromě toho bod číslo pět, tady bych rád doplnil, že nám jde, nejde pouze o konkurenceschopnost z průmyslového hlediska, konkurenceschopnost průmyslu, ale že nám jde také o sociální ochranu pracovníků. To bychom se měli doplnit. Děkuji. Děkuji, pan Žip. Děkuji, pane předsedo. E, tutaj. E, Děkuji za předložený návrh stanoviska. S velkým potěšením jsem zaznamenal to, že role malých a středních podniků, především v oblasti IT, byla rovněž eh, zmíněna. Jsem přesvědčen o tom, že tato poznámka má posloužit především tomu, aby byly zdůrazněny možnosti tohoto odvětví této oblasti, především v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců i v takových povoláních, která eh, nemusí využívat široké znalosti, nýbrž spíš konkrétní schopnosti pro tyto podniky je inovační charakter dalšího vzdělávání velmi důležitý. A při této příležitosti bych chtěl rovněž upozornit na to, že vzdělávání a kurzy, které jsou navrhovány, jsou skutečně podstatně důležité. Vzpomínám se na rozhovor v tomto výboru, při kterém bylo řečeno, že Evropa ztrácí ve srovnání s USA, protože my vzděláváme vědce, ale v podnikatele a v USA je to obráceně. Já se domnívám, že tuto americkou zkušenost bychom měli využít tak, abychom vzdělávali takové osoby, které jsou schopné řídit malý nebo střední podnik. Takovéto podniky pak rostou v čase a mohou být velmi úspěšné. Vzdělání inovativních pracovníků by se mělo orientovat nejenom na technické schopnosti znalosti, nýbrž také na abstraktní myšlení. Z našich zkušeností vyplývá totiž, že tato kreativita v USA je velmi ceněna. A vede to k tomu, že pracovníci eh, jsou eh, velmi kompetentní a jako tací jsou také chápáni. Co se týče trhu práce, potřebujeme v Evropě mnohé technické pracovníky, eh, také v podnicích. V takových zemích, jako je Polsko, jsme viděli velmi často, že lidé byli vzděláváni v takových profesích, které nebyly příliš eh, technické, spíše se zabývali určitými eh, duchovními záležitostmi, ale přitom eh, například laboratoře byly velmi nákladné a Eh, lidé nebyli dostatečně vzděláni, aby je využili. Je tedy nezbytku nabízet konkrétní eh, další eh, vzdělávání, tak aby bylo možné využít těchto zařízení. To, co říká pan Ody ohledně sociálního dialogu a jeho zdůraznění tohoto dialogu, je správné i dle mého názoru. Je však důležité také to, aby i odborové organizace se vyjádřily k takovémuto návrhu. Bylo řečeno, že nejenom diagnóza komise je správná, ale přitom je důležité to, jak tyto myšlenky, tyto návrhy by mohly být realizovány. Sociální dialog se zaměstnavateli i zaměstnanci je velmi důležitý, protože může zajistit lepší úspěch a naše debata by eh, mohla skutečně vést k úspěchu. Jestli prosím někdo za komisi? Zastupuje někdo komisi, prosím. Yeah, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat eh, za toto tak podporující stanovisko těchto našich eh, hlavních iniciativ. Záměrem těchto iniciativ je dosáhnout 75% zaměstnavatelnosti, což je opravdu velká výzva, pokud vezmeme v potaz skutečnost, že 23 milionů obyvatel v Evropě je nezaměstnaných. Bereme na paměť tyto výzvy, ale existují priority jako eh, na vylepšení pracovního trhu. Máme tu flexikuritu, eh, také prostředky na zlepšení schopností, zlepšení eh, pracovních podmínek a snažíme se o vytváření pracovních míst. V tomto kontextu, jak jsem řekl, těch 23 milionů nezaměstnaných, Zaznamenáváme mnoho případů, kdy zaměstnavatele v mnozích, mnozích sektorech mají potíže najít vhodné pracovníky, proto si myslíme, že rozvoj schopností a, a správné zařazení je proto naprosto zásadní pro pokrytí těchto požadavků. Rozvoj schopností informačních a komunikačních technologií je zase další naprosto zásadní věc. Pokud mi dovolíte, rád bych vám sdělil to, že implementace těchto hlavních iniciativ eh, v rámci agendy probíhá dobře. Někdo tu zmínil i tu nezbytnost zapojení sociálních partnerů. To máme na paměti. První tripartitní sociální fórum proběhlo v březnu tohoto roku. Tam byli zapojeni sociální partneři členských států, takže oni jsou zahrnuti ti do provádění těchto hlavních iniciativ, zejména v té oblasti flexikurity. 14. listopadu proběhne konference na téma flexikurity a zase budou zapojeni eh, sociální partneři i Evropský parlament. Vzhledem k načasování této zprávy si myslím, že opravdu bude velkým přínosem právě pro tuto konferenci v listopadu a těšíme se na konečnou verzi této zprávy. Děkuji. <clears throat> Děkuji a ještě jednou dám slovo paní Cavele. Děkuji, pane předsedo. K bodu číslo jedna. Já velmi vítám doporučení, která tu zazněla. Vítám návrhy kolegů poslanců. Já jsem si, pane předsedo, všimla, že většina z nás zdůrazňovala bod číslo 3, kde já osobně navrhuji tu celoevropskou agenturu. 1. května jsme dosáhli volného pohybu pracovních sil v rámci celé Evropské unie. A čelíme mnoha byrokratickým překážkám. Nicméně generální ředitelství pro zaměstnanost se snaží mobilitu pracovních sil zlepšit a zjednodušit. Zároveň víme, že celá řada členských států uzavírá bilaterální dohody o výměně e, kvalifikovaných pracovních sil. Ku příkladu Německo. Německo podepsalo bilaterální dohodu s Polskem. Já tedy navrhuji nebo výborům, že když budeme mít jednotný společný trh, protože my určitě budeme mít společný trh pro pracovní sílu, tak budeme možná potřebovat eh, evropskou instituci, která to bude řešit. Možná to nebude státní instituce, možná to bude soukromá instituce, ale v každém případě ten základní směr by měla určit Evropská unie. unie. Velmi eh, vítám poznámky pana Bytykofera o sociální ochraně pracovníků a zároveň bych ráda doplnila, že jsem zaznamenala stanovisko pana komisaře Andorše. Myslím si, že to bylo zhruba před měsícem. On použil sloveso povzbudit. On tedy eh, vyzývá k mobilitě pracovních sil mezi členskými státy. Myslí především ty členské státy, které kvalifikované pracovníky potřebují, anebo jich naopak mají na, na zbyt. Takže to je další věc. To je další komentář, eh, který bych tomu ráda doplnila. No, konkrétně k odstavci číslo 3. Děkuji, to je všechno. Děkuji vám. Tím jsme probrali tento bod na pořadu jednání a uzavřeli. Ještě se hlásí pan Ody, prosím. Eh, dovolte, abych se ještě jednou eh, vyjádřil. V eh, tom příspěvku zástupce komise se možná nerozuměl. Z právně 14. listopadu je ona konference. Já se domnívám, že to jsme na zasedání ve Štrasburku, pokud jsem tedy správně rozuměla tomu datu. Otázka komisi, je to skutečně 14. listopadu? Um, yes, indeed. Ano, opravdu je tomu tak. Alespoň prozatím je to datum na pondělí 14. No, častěji je právě takováto věc problematická. Eh, již jsem eh, několikrát zažil to, že komise stanovuje určitá setkání a my jsme ve Štrasburku. Takže ještě jednou pan Ody. Pokud eh, chce eh, komise zapojit Evropský parlament, tak by si měla také se kontrolovat eh, termíny našich zasedání. Pane předsedo, nemohl by tento výbor také říci, že prosíme komisi, aby prověřila tento termín tak, aby parlament eh, se mohl zúčastnit. Je tomu tak? Chceme skutečně změnit tento termín nebo požádat komisi, pokud všichni souhlasí, tak za zašleme dopis komisi. Já dopisy píšu rád, ale nevíme, zda eh, si ten dopis chcete ještě přečíst předtím, než ho odešlu. Výborně, takže nebude kontrola toho, co já připravím. Dobrá, takže to tak uděláme, zašleme příslušný dopis, ale zástupce komise již slyšel Eh, máme 21. července jako termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Eh, je to tedy změněno. Další otázka se týká surovin kolega Bütikofr musí dávat pozor, protože on je kompetentní osobou a také bude eh, hovořit na mikrofon. Prosím. Pane předsedo, je naprosto jasné, že se nezdaří pokus mě tady nějak upozadit, nicméně jsem vděčen za vaši obavu, za vaši péči. My jsme měli jedno setkání, setkání stínových zpravodajů. Já jsem na toto setkání přinesl 30 návrhů Předložil jsem tedy 30 eh, návrhů ke kompromisním pozměňovacím návrhům a z mého pohledu mohu říci, že to setkání stínových zpravodajů bylo mimořádně úspěšné. V žádném okamžiku jsme neměli pocit, že tu jsou problémy, které by byly nepřekonatelné. Musím říci, že to že ta atmosféra, že to jednání se neslo ve velmi konstruktivním duchu. Byli jsme schopni projít všechny kompromisní pozměňovací návrhy, protože nebyly také všechny v definitivní podobě eh, zpracovány. To znamená, že nyní proběhne ještě druhé kolo jednání, v jehož rámci se já pokusím přednést všechny doplňující a kritické návrhy, které vyvstaly v rámci eh, toho jednání. Pokusím se tomu nějak věnovat a doufám, že na konci tohoto jednání budeme mít návrh rozhodnutí, které bude, který bude široce akceptovatelný byla velmi zastoupená politická skupina EPP, eh, e socialisté, eh, zelení, to znamená, že tam bylo do značné míry zastoupeno celé politické spektrum. V podstatě tady máme jeden problém, týká se časového plánu a já bych o tom problému rád hovořil. Rád bych na to upozornil. Výbor pro zahraniční záležitosti své pozměňovací návrhy již schválil. To znamená, že díky tomu bylo možné je zapracovat při formulaci kompromisních pozměňovacích návrhů. Nicméně to neplatí pro výbor pro životní prostředí a pro e, výbor pro obchod, které, které svoje pozměňovací návrhy po, poskytly poměrně pozdě. Oni je schválí den nebo dva předem. To znamená, že já nemohu zaručit, že se to ještě všechno eh, zapracuje do kompromisu. Nevím, jestli se nám to podaří. V podstatě Stejná situace nastává i ve výboru pro rozvoj, ve výboru 9. To znamená, že se může stát, že nakonec budeme nuceni hlasovat o těch pozměňovacích návrzích jednotlivě, ale já nevidím velký problém v tom, že by eh, tomu tak bylo, protože postup, procedura zajišťuje všem konzultovaným výborům to, že jejich pozměňovací návrhy budou zohledněny. Já nechci představovat jednotlivé kompromisní pozměňovací návrhy bod po bodu. Já si myslím, že bude v tuto chvíli stačit, když eh, to budeme formulovat takto obecně a velmi se těším na nějaké komentáře ze strany ostatních poslanců. Děkuji. Děkuji. Přihlásilo se několik poslanců. Eh, nejprve paní Osko, která je stínovou zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo. Jak řekl pan zpravodaj, skutečně naše vzájemná spolupráce byla skvělá, výtečná v souvislosti se surovinovou strategií. První jednání už se konalo, o tom také hovořil pan zpravodaj a bylo velmi překvapivé, do jaké míry jsme byli schopni se shodnout, do jaké míry se jednotlivé politické skupiny byly schopny shodnout. Musím říci, že ta schoda se v podstatě týkala většiny kompromisních pozměňovacích návrhů. Tato zpráva se dotýká mnoha velmi důležitých otázek. Strategie surovin je totiž velmi rozsáhlá. Jde o všechno. Jde o zásobování evropského průmyslu důležitými surovinami, ale jde také otázku recyklování a mnoho dalších otázek, které se dotýkají ekologických úvah. To znamená, že ta strategie surovin musí být navázána na obchodní politiku, na rozvojovou politiku. A to zároveň znamená, že do toho musíme nějak zapracovat vztah k okolnímu světu. Samozřejmě, že jde o ty nejdůležitější body, které jsme již měli na našem dnešním programu, o kterých jsme dnes hovořili. Týká se eh, to hlavně eh, účinnosti zdrojů, účinnosti při využívání zdrojů. Pokud jde o naši politickou skupinu konkrétně, tak my jsme strategii komise považovali za poměrně omezenou. Eh, vyjádřila bych to tak, že se jednalo o jakýsi textový koncentrát, kde se eh, hovořilo především o vzácných kovech, ale já si myslím, že to nestačí, že naše perspektiva by měla být mnohem širší, pokud se chceme věnovat celé strategii surovin. A návrhy, které jsme představili v rámci těch kompromisních pozměňovacích návrhů, eh, se snaží právě o tu širší perspektivu. A to je podle našeho názoru velmi důležitá věc, abychom to koncipovali takto eh, široce. Domníváme se totiž, že tu jsou ofenzivní otázky, ať už je to udržitelnost nebo schopnost vytvářet pracovní místa a postarat se o blahobyt obyvatelstva. A zajistit naše vlastní zásobování surovinami v Evropě. Existuje surovinový průmysl v rámci Evropské unie, který také musíme mít na paměti, protože této souvislosti musíme vyřešit otázku dopravy, transportu, inovací. My potřebujeme nové technologie, tak abychom surovinový průmysl dále rozvíjeli. Jde o těžbu, e, dopravu, ale také vytvoření vhodného pracovního prostředí, tak abychom dlouhodobě nepůsobili zaměstnaným v tomto sektoru e, žádné škody. Myslím si, že ty kompromisní návrhy, které jsme vypracovali, to velmi dobře zohledňují. Jediná věc, která zůstává podle názoru naší politické skupiny eh, nezodpovězená, je otázka rozvojové politiky. Pro nás je totiž velmi důležité, abychom eh, från andra politiska grupper och eh, vi hoppas att eh, vi ska kunna komma överens där. Jde tedy o to, abychom to do toho zapracovali, abychom i v této souvislosti dosáhli určité dohody. Pan zpravodaj Bytykofr potom, po té, co se s námi domluví, předloží svůj návrh. Děkuji. Odel Castillo. Nidel Castillo. No. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda ještě jednou poděkovala kolegovi Butikoferovi za práci, kterou vykonal. Myslím si, že obecně se mu podařilo zaintegrovat odlišné vize a vytvořil poměrně konzistentní text, ve kterém tedy zpracovává otázku surovin. Já se zmíním zejména o jednom z těch kompromisních pozměňovacích návrhů. Já jsem se zaměřila na jednu část toho textu, kompromisu, tam, kde se konkrétně zmiňujete o kovech. Je to na konci toho kompromisního návrhu, týká se to konkrétně tedy kovu. Vyjmenovává se tu celá řada těch surovin, podobně jako v seznamu komise. Nicméně upřímně, já si myslím, že učinit eh, konkrétní odkaz na jednu z těch strategických surovin, jako jsou tedy kovy nebo rudy železných kovů, tak asi v mnoha případech může odpovídat tomu, jakou roli hrají, ale pak tu máme zase i jiné suroviny. A já si myslím, že je důležité, aby v rámci zemí, tedy členských států Evropské unii, těch, ten stratostrategické zaměření spadalo na určité suroviny a v jiných zemích je to zase, eh, se zaměřují na jiné suroviny podle poptávky a nabídky. Máme tu země, pro které je velice důležité dřevo vzhledem k poptávce nebo zase jiné. Takže bych spíše naléhala na to, abychom v tomto kompromisním návrhu uh, Eh, ten výraz particulary metals, tedy zejména kovy, tak, že bychom to asi měli vypustit, protože by to mohlo vést k určitému diskriminačním problému ve srovnání s jinými surovinami a ostatně to i diskriminuje ty legitimní zájmy určen, určitých zemí, eh, kde tedy ty kovy nejsou zase tak úplně strategicky důležité ve srovnání s jinými zeměmi. To je tady jenom taková moje úvaha. A to považuji asi za nejdůležitější, k čemu bychom se mi měli vyjádřit. Děkuji. Bedanke mich, Herr Šimanský. Děkuji, pan Šimanský. Děkuji vám. Já se domnívám, že šance je veliká, na dosažení kompromisu. Celá jistě je tomu tak, že návrhy na změny mnohé zlepšily, především v oblasti recyklace a také ohledně využití vlastních surovin. Jen málo kdy však eh, zde hovoříme o posílení zákonného rámce. Především proto, že jsme přesvědčeni o tom, že dosavadní pravidla by měla být eh, lépe aplikována. A já se domnívám, že by nebylo vhodné vytvářet další pravidla, další úpravy, Spíše by bylo nutné lépe realizovat dosavadní opatření. Jsou požadovány eh, nové předpisy, ale já se domnívám, že bychom měli nejdříve vypracovat eh, analýzu dopadů a to pro celý eh, průmyslový sektor v Evropě. Jsem přesvědčen o tom, že role evropské zahraniční politiky eh, byla definována právně. Eh, hovoří se zde o diplomacii v oblasti surovin. Tato politika je velmi významná. Prioritu eh, má samozřejmě bezpečné zásobování surovin v Evropě. Kolegyně Cavela. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala kolegovi Butikoferovi za výtečnou práci na této zprávě. Narůstající poptávka po surovinách na celém světě znamená to, že Evropská unie musí mít konkrétní politiky, aby zajistila, že toto neohrozí evropský průmysl. A proto mne těší, že za prvé tu zdůrazňujeme význam inovace, Eh, v rozvíjejících se technologiích, abychom zajistili udržitelné výrobní metody. To podporuje naše země. Za druhé vítáme návrh eh, diplomacie v oblasti surovin. To znamená, že pokryjeme poptávku na základě vhodné spolupráce, zejména tedy eh, že budeme spolupracovat s takovými zeměmi bohaté na suroviny, jako je Čína. Já doufám, že kolega, kolega Butikofer nám na to odpoví, proč jsme nezapracovali do kompromisních návrhů význam řádné kontroly a regulace eh, v rámci našeho obchodu s nimi. Je to proto, že zvolíme jiný druh přístupu k takovýmto zemím. Eh, vždyť tu nezačínáme úplně od nuly s takovými, eh, ve vstycích s takovými zeměmi, které mají hodně surovin. Pak významné role toho, že pomůžeme těmto zem, těmto zemím a podpoříme jejich udržitelný růst, a to prostřednictvím vzájemně transparentních dohod, eh, na základě kterých eh, tyto budou přínosné pro obě strany. A také je důležité, aby komise zajistila to, že evropské podniky, které působí eh, v zemích, v těchto třetích zemích, také přispějí k jejich rozvoji, ale budou dodržovat a vyžadovat dodržování pracovních a environmentálních norem. Mm, to mě těší, že je zapracováno do zprávy a já eh, děkuji ještě jednou zpravodaji za to, jak se té zprávy chopil. Hall. Thank you. Um, first of all, I'd like to... Děkuji. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodaji za to, co tady říká o tom, že bychom měli zvážit a zohlednit i další výbory. On zmínil především výbor pro rozvoj, kde já se také věnuji této zprávě. Je velmi důležité, abychom měli politickou soudržnost, pokud jde o suroviny, aby naše politiky byly navzájem soudržné. A já eh, tedy vítám to, že eh, jsme vyzýváni k tomu, aby naše politiky byly navzájem eh, koherentní a soudržné. My tady podtrhujeme především soudržnost rozvojové politiky a zdůrazňujeme, že význam Eh, zacházení méně rozvinutých eh, zemí, eh, tedy význam toho, že s těmi méně rozvinutými zeměmi budeme zacházet jinak než s těmi vzmáhajícími se ekonomikami, to velmi přispěje k rozvoji, k rozvojové politice těchto zemí a to především Eh, tehdy, pokud tyto země budou mít možnost se věnovat spíše výrobě a nebudou nuceni svoje suroviny pouze vyvážet. To znamená, že to velmi přispěje k naší soudržnosti, k soudržnosti našich politik. Nejprve mi dovolte, abych také řekla, že zvítám důraz, který se objevuje v mnoha pozměňovacích návrzích. V mnoha návrzích se totiž vyzdvihuje význam recyklace opětovného užití materiálu A to se týká především těch vzácných kovů, které se někdy, což je hrozné, dostávají na skládky. Kromě toho je tu vyzdvižen význam transparentnosti. My musíme zaručit, že těžební průmysl společnosti v oblasti eh, těžebního průmyslu eh, prokáží, odkud mají svoje suroviny. Takže těžba a prodej vzácných surovin nebude ku prospěchu korupčních režimů. Já si myslím, že skutečně potřebujeme takováto pravidla, jako platí ve Spojených státech. Potřebujeme takováto pravidla, e, e, jako je zákon Dodd-Frank v Americe. E, končím tím, že tedy velmi vítám to, co pan zpravodaj předložil a doufám, že se nám podaří předložit velmi dobré kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Merkis. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že na všechno je poměrně málo času. Myslím si, že bychom do toho měli zapracovat návrhy z ostatních výborů a proto si dovolím k tomu jako zpravodajka eh, za výbor Envy promluvit ve výboru ITRE. Pan Bitykofer napsal skutečně dobrou zprávu, já mu k tomu přeji a děkuji mu. Samozřejmě, že souhlasím s tím vším, co eh, Eh, bylo řečeno k tomu širokému eh, konceptu, k tomu, že by ten koncept měl být eh, šířej koncipovaný, tak jak to řekla paní Ulskok, že bychom se neměli soustředit na součas, v současnosti používané průmyslové materiály. Ráda bych varovala před tím, abychom ty současné suroviny používané v průmyslu nepovažovali za suroviny budoucnosti, protože pokud to budeme koncipovat takto eh, úzce, tak eh, prostě ta oblast působnosti návrhu bude příliš omezená. Samozřejmě, že materiály se dají používat nejrůznějším způsobem. Tady myslím například na různé kovy, které se již nepoužívají. Nyní se používá spíše biologický nebo organický materiál a v důsledku toho jsou tedy více používány rostliny nebo dřevo. A může tomu tak být i do budoucna. Já si myslím, že bychom se skutečně neměli omezovat na to, co se v tuto chvíli v průmyslu používá, co je v tuto chvíli, tak říkají, na té módní vlně. A kromě toho bych ráda použi- poukázala na to, že ta surovinová strategie eh, by se měla Eh, věnovat také pilíři 1 a 2. Měli bychom se podívat na to, co můžeme udělat my, protože někdy jsou ta řešení na snadě a Měli bychom s materiály zacházet co možná nejefektivněji, nejúčinněji, stejně tak jako zacházíme nebo se snažíme zacházet účinně s energií. Měli bychom materiálům přikládat velký význam, měli bychom ty materiály používat optimálním způsobem, tak aby jejich používání bylo účinné. Eh, stejně jsme to řešili i v oblasti odpadu. V rámci odpadu také existuje určitá hierarchie. Já si myslím, že podobnou hierarchii bychom měli mít i v oblasti materiálu. Ráda bych tady upozornila na to, že je velmi důležité, abychom si uvědomili, co je největší přidaná hodnota, kterou můžeme z určitého materiálu, z určité suroviny dostat. To je ta nejdůležitější otázka. A ještě jedna věc. Objevila se celá záplava nejrůznějších dokumentů, strategií, jak už se tomu říká, vůdčí, vlajková iniciativa nebo cestovní mapa, já nevím co všechno každém případě je potřeba, aby to všechno směřovalo k tomu, že budeme mít legislativu v oblasti surovin. A proto bych se ráda zeptala, jestli by nebylo možné, abychom již v této zprávě uh, hovořili o určitých cílech. abychom tady tady měli jasné cíle, hezky anglicky řečeno targets, eh, kde by tady bylo jasně řečeno, k čemu se chceme dostat, například v oblasti dřeva. jestli tedy e, těžba a zpracování dřeva je sociálně únosná, jestli tam nedochází k nějaké diskriminaci. Ráda bych tady vyzvala pana zpravodaje, aby tady zmínil zcela jednoznačné cíle, které chceme dosáhnout. Děkuji a nyní pan kolega Girek. E, děkuji bardzo. E, děkuji, pane předsedo. Když se díváme zpět eh, do minulosti, eh, do antických dob i do toho období před antikou, když se první lidské bytosti objevily na planetě, tak jsme tu měli jaké suroviny? Dřevo, kámen a moc více toho nebylo. Až pak samozřejmě nastal určitý rozvoj, co se týče možností, dostali se lidé k bronzu, ke kovům. A co tím chci říci? Každá surovina má svůj energetický ekvivalent. Pokud surovina eh, se nachází eh, v zemi, tak v podstatě nemá žádnou hodnotu, pouze takovou spekulativní, dokud nevíme, Eh, že tam eh, je, pokud se nám podaří vytěžit tu surovinu, tak opravdu nabývá na ceně. A chci tím tedy říci, že bychom měli klasifikovat suroviny, měli bychom brát v potaz eh, jejich energetický ekvivalent. Za druhé, tady souhlasím s kolegyní Merky, že co se týče dodávek surovin, tak tyto dodávky a to poskytování surovin se týká kterých surovin, které jsou ty potřebné suroviny. To je zase napojeno na to, jaké potřeby mají nyní naši stavbaři. Zase se to týká požadavků trhu. A týká se to také toho, jaké jsou zrovna inovace, jak je rozvinutá oblast inženýrství. A ještě jednu důležitou věc, kterou bych chtěl zdůraznit a tím je spotřební model. Protože, vážení kolegové, naše spotřebitelské modely v dnešní době nejsou účinné. Nadměrně používáme zdroje, nadměrně používáme energii a měli bychom toto mít na mysli, a snažit se vymezit takovou energetickou politiku i pro suroviny, protože v opačném případě v budoucnosti nebudeme mít zdroje pro nadcházející generace. A ještě na závěr k tomu, co tu řekl i, i sám pan zpravodaj. Otázka zdanění. V dnešní době se hodně hovoří o zdanění i právě v těch environmentálních otázkách, nicméně my nemůžeme nahradit pracovní daně energetickými daněmi. Myslím si, že takovýto druh řešení by měl asi negativní dopady na obyvatelstvo, ale to je v podstatě jenom takový můj návrh. Měli bychom se ještě zabývat tím stávajícím propojením. Děkuji ist der Nächste. Pan Zukalas, Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Butikoferovi za výtečnou práci. Také proto, že eh, velkou většinu z těch návrhů, které jsem předložil, jsou v podstatě i výtečnou příležitostí pro to, abych se vyjádřil ohledně otázek, které podle mého názoru jsou důležité pro naši společnou debatu. Musíme pochopit to, v jaké konkrétní situaci se nachází Evropa, když hovoříme o o zabezpečení dodávek surovin ze strany Číny. Čínská vláda oznámila, že od druhé poloviny roku 2012 ty vývozní kvóty budou zahrnovat také slitiny, které pocházejí ze vzácných hornin. My víme, jaké dopady by to mohlo mít, jak negativně by to mohlo ovlivnit určitá odvětví našeho průmyslu konkrétně tedy těch odvětví eh, vysoce vyvinutých technologií. Jedná se o tedy udrž, zase udržitelnost tohoto druhu surovin i mimo Čínu. Měli bychom se zaměřit i na jiné země. Musíme zjistit, zda můžeme těžit horniny i jinde protože nechceme být neustále závislí na třetích zemích. A myslím si, že inovace a výzkum v tomto hraje významnou roli. Potřebujeme mít poznatky zde uvnitř Evropské unie a zabývat se maximálně tím, jak budeme využívat i lidský kapitál. A myslím si, že Evropská komise by měla v brzké době vydat dokument, Eh, týkající se surovin a její strategie v této věci do roku 2050. Tam budou zmíněny ty příležitosti i hrozby a pohovoří o roli surovin, těch nejzásadnějších surovin, o tom, tedy, co by v tomto mohli, jakou roli by v tomto mohli hrát i určití investoři. Evropská komise by také mohla vytvořit určitý orgán takzvaného stockpiling těch úplně nejdůležitějších surovin a prostřednictvím toho by tedy mohla zajišťovat přístup k těmto surovinám, samozřejmě prostřednictvím naprosto environmentálních postupů, postupů, které budou respektovat eh, pracovní normy stručně obecné standardy. To jsou tedy stručně eh, takové ty, podle mého názoru, důležité aspekty, ale zdůraznuju, nesmíme zapomenout hovořit o těch zelených technologiích. Suroviny jsou velice často používány na výrobu eh, například automobilu, a při výrobě toho automobilu se nerespektují právě ty ekologické normy, tak tomu často dochází v Číně. Měli bychom brát v potaz tedy i tyto aspekty a obecně také poskytovat investice do, do lidského kapitálu. A samozřejmě naše planeta Země bude i nadále mít velké potřeby a velkou poptávku po surovinách. A chtěl bych se zeptat, zdali pak jsme si v Evropě správně spočítali, kolik surovin budeme v budoucnu potřebovat? Pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Včera Evropská komise zorganizovala důležitou konferenci o surovinách. Já se dotazuji vůbec, zda Evropský parlament byl přizván. Byli tam zástupci států, vedení komise, prezident Žeran také se vyjadřoval k surovinám. Já jsem položil určitou otázku komisi, ale chci se zeptat také zpravodaje, zda tato konference ze včerejška může také ovlivnit některé body jeho zprávy. A jak se dívá na to, co také eh, řekl prezident Sarkozy tedy otázka propojení eh, finančního posouzení a eh, trhu eh, surovin. Bylo řečeno například, že v obilí ten celkový objem je vlastně prodán 50krát bez toho, aby tedy toto obilí bylo také někam transportováno. Jsou to pouze spekulativní prodeje. Eh, také například dochází k tomu, že najednou byl prodán celý objem výroby kaká. I zde šlo o spekulaci. A toto eh, velmi vadí výrobcům v zemědělské eh, oblasti. A možná, že bychom tedy měli přemýšlet o určité úpravě, o určité regulaci těchto trhů eh, surovin eh, zabýval se s pravodaj eh, těmito otázkami a nebylo by vhodné o těchto aspektech debatovat eh, také v Evropském parlamentu. Dále také máme trhy surovin a odvozených eh, surovin. I toto je otázka, která je podstatná v této celkové souvislosti. Paní Tikau.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 umožní eh, trvalý růst eh, průmyslu v Evropě. Bohužel však eh, statistiky také ukazují, že na 30 odpadů jsou pouze nevyužité sekundární produkty. A já se domnívám, že by bylo jistě hodnotné, kdyby byla provedena analýza našeho spotřebního chování. I takzvané Urban mining, tedy znovu otevření starých skládek, by mělo být eh, prošetřeno tak, aby eh, vzácné kovy a zeminy eh, které dnes jsou vlastně odpadem, mohly být znovu využity. Ještě jednou blahopřeji zpravodaji a domnívám se, že je důležité obrátit se na komisi a požádat ji o vypracování nových strategií pro využívání surovin, včetně vzácných zemin. Neměla by existovat jenom určitá listina těchto zemin, ale také určitá strategie, která se také projeví i v hospodářských a obchodních strategiích. Pan Cavalio za komisi chce se k tomu ještě vyjádřit. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný, protože je tu sáhlá schoda. My jsme velmi vděční panu Bytekoferovi za skvělou zprávu. To už říkali poslanci přede mnou, že ta zpráva je skvělá, velmi komplexní, takže skutečně srdečné díky. Dovolte mi, abych zmínil pouze jeden nebo dva body. Jsou to ty body, kde pociťujeme určitou různost názorů nebo neschodu. Uh, Jeden bod se týká toho, že bychom měli eh, předložit určité cíle týkající se využívání zdrojů nebo účinnosti využívání zdrojů. Je to otázka, které jsme se také věnovali v návrhu komise o eh, vůdčí iniciativě v oblasti účinnosti zdrojů. My tedy se snažíme najít indikátory, ale jsou tu určité problémy s tím, že bychom měli u přírodních zdrojů stanovit nějaká čísla, protože riziko spočívá v tom, že by to buď nebylo realistické, anebo by to nebylo vědecky podložené, anebo by to nebylo z ekonomického hlediska únosné. Uh, to znamená, že my neříkáme, že bychom se neměli bojovat za cíle, ale musíme být opatrní při jejich stanovování. To je tedy první věc. My tedy musíme eh, stanovit indikátory pro jednotlivá odvětví a potom je musíme naplnit určitými konkrétními čísly. Druhá otázka se týká zdanění. Eh, je to tedy aktuální otázka, která se mm, objevuje zas a znova. Naše obavy se týkají toho, že e, ty základní suroviny jsou používány všude na světě, v globálním měřítku. A zavedení určité daně v oblasti surovin by znamenalo okamžitě, že podniky, by byly znevýhodněny v rámci celosvětové konkurence. To je prostě fakt, to je prostě skutečnost a my bychom si měli být vědomi eh, důsledku, které by takovéto zdanění mělo. My jsme samozřejmě eh, diskutovali s parlamentem o možných cestách, eh, o tom, jestli bychom nemohli nahradit jednu daň jinou. Ale v posledku si musíme uvědomit, že ten efekt by měl dopad na náklady. A to samozřejmě eh, musí být podloženo konkrétní analýzou. V neposlední řadě mi dovolte, abych se vyjádřil k té hierarchii surovin. My již máme hierarchii odpadů. Pokud jde o hierarchii surovin, tak to je samozřejmě velmi zajímavý koncept, ale musíme být opatrní. Jde o to, že potřebujeme mnoho analýz nebo rozsáhlou analýze životního cyklu. Já si myslím, že každý z nás asi uzná, že není zatím žádná takováto eh, pevně daná analýza. Nebudu zacházet do podrobností, ale v každém případě potřebujeme ohodnotit životní cyklus jednotlivých eh, materiálů, abychom mohli stanovit jejich eh, hierarchii. Pokud jde o celou řadu otázek, které tu byly eh, zmíněni, zmíněny, a my jsme ty arg- argumenty eh, probírali již včera na diskuzi, určitě je to tak, že tady čelíme strategické výzvě. Můžeme samozřejmě navrhnout eh, legislativu, my se snažíme zlepšit nařízení v oblasti recyklace, přepravy odpadů, můžeme to vyladit, můžeme to vylepšit, můžeme eh, tedy optimalizovat současnou legislativu. Nicméně, pokud neumožníte inovace, ať už prostřednictvím technologií nebo prostřednictvím nových konceptů, standardů, nákupu, eh, veřejných zakázek a tak dále, tak to bude velmi obtížné. Bude velmi obtížné, abychom dosáhli nějakých výsledků v příštích deseti letech. Pane předsedo, já bych si to dovolil řekl, říct takto. Zcela náhodou probíhá veřejná konzultace na internetu o inovačním partnerství pro suroviny. My víme, že parlament se těmto otázkám velmi rád a velmi angažovaně věnuje. Já si myslím, že právě toto je příležitost, eh, jak bychom k tomu mohli jak bychom na to mohli upoutat pozornost. Možná, že v rámci svých volebních okrsků byste se mohli mm, postarat o to, aby eh, se tedy aby proběhla ta veřejná konzultace, o které jsem hovořil. Děkuji a nyní obdrží ještě jednou slovo pan zpravodaj, pan Bytykofr. Eh, pane předsedo, i já bych rád poděkoval. Pan Čimonsky má naprostou pravdu, když říká, že text, který máme před sebou, se zlepšil zapracováním pozměňovacích návrhů, že se zlepšil eh, a já si myslím, že i ty návrhy, které dorazily teď, jsou velmi užitečné. Dovolím si to velmi stručně schrnout. Dovolil bych si začít otázkou paní Del Castillo, která se týká eh, kompromisního návrhu číslo 4. Ten text byl právě navržen, abychom dostali přání mnoha kolegů. Mnoho kolegů si totiž přálo, aby to nebylo koncipováno úzce, ale aby to bylo koncipováno co možná nejšířej. říká to i paní Ujskoka. Já si myslím, že ta současná formulace je prostě prů, průstřelná, že s tím eh, prorazíme. A to řešení, které máme nyní na stole, mě připadá rozumné. Zároveň bych ale rád upozornil na to, že existovaly kolegové, kteří velmi, velmi důrazně zastávali to stanovisko, že nyní bychom neměli prostě hovořit o všem možném, o každé myslitelné surovině, ale že bychom se skutečně měli nějak zaměřit, že bychom si měli zachovat určitou e, soustředěnost a já tuto obavu do určité míry sdílím, protože jinak už to prostě není politicky zvládnutelné. Já si myslím, že ten politický zájem, o, kterým, o kterém jste hovořili, je v tomto současném textu zohledněn. Poznámka paní Hall. Vy jste hovořila, hovořila především o té rozvojové politice. V podstatě souhlasím naprosto se vším, co jste říkala a myslím si, že e, pro tyto návrhy se nám určitě podaří najít většinu při hlasování. A ještě to, co zmínila paní Ulskok a paní Merkýs a sice oblast působnosti, co všechno do toho chceme zahrnout. Já bych rád konstatoval, že tady hovoříme o strategiích pro efektivní používání surovin, hovoříme o strategiích pro uh, těžbu surovin, o surovinové diplomaci. Všechno to jsou témata, která v každém případě platí a která platí pro nejrůznější suroviny. Proto se domnívám, že má smysl to takto eh, zahrnout do textu. Pan Šimansky upozornil na to, že existují různé tendence, já to řeknu tak napůl ironicky, vyhraněné tendence pro předepisování nějakých dalších pravidel. My jsme se tedy snažili všude tam, kde by to mohlo být aktuální, tomu zamezit. Vždycky jsme se snažili především předepsat odhad ekonomických dopadů a zahrnout ho do těch našich úvah. Tak, abychom prostě se vyhnuli tomu, že to bude takový regulační voluntarismus, že tady budeme eh, vytvářet pravidla dle naší libosti. Pokud jde o ty cíle, tak tady musím přiznat, že v tuto chvíli nemám takovou odvahu, jako jsem měl při k sepisování původního návrhu, protože při tom sepisování původního návrhu jsem do toho chtěl napsat explicitní kvantitativní cíl. Já si myslím, že nejsme schopni se na čem takovém shodnout a proto po, považuji za e, inteligentní a moudřejší, když řekneme komisi. Komise, vy, až budete mít k dispozici příslušné parametry, až budou definovány parametry pro měření surovinové účinnosti, tak potom můžete stanovit cíle, když to tedy učiní komise. Já si myslím, že je to lepší postup, než kdybychom my jako parlament eh, v okamžiku, kdy je to ještě nejisté, stanovovali nějaké cíle. Protože my vlastně ještě nevíme, na základě jakých indikátorů se to bude měřit. A nyní k tomu, co říkala paní Cavela o kontrole a regulaci obchod, obchodu. Musím se přiznat, že jsem tomu úplně neporozuměl, to znamená, že bude lepší, když to později vyřešíme eh, mezi čtyřma očima. Musím přiznat, že jsem trochu opatrný, pokud jde o hierarchii od uh, surovin. I já zastávám spíše názor, který zmínil pan Kavalio. Já se totiž nemyslím, že bychom měli stanovovat takovou tu hierarchii, že bychom na sebe měli eh, vymýšlet takový úkol. Umím si představit, že pokud bychom stanovovali takovouto hierarchii, tak bychom měli v ruce velký nástroj, že bychom tedy tím řídili mnoho věcí a myslím si, že bude lepší, když takové to řízení ponecháme trhu. Že tady skutečně, skutečně jsou nástroje v rámci tržní ekonomiky, které to mohou zaručit, které mohou takovouto hierarchii vytvořit. Pokud by rámcové podmínky ekonomické, ekologické mm, povahy samozřejmě byly definovány a byly eh, splněny. Pan Gerik hovořil o energetické hodnotě, která by se mohla stát takovým měřítkem pro hodnocení surovin. K tomu mám také určité výhrady. Já si myslím, že energetická hodnota může být pouze jedním z měřítek ale nemůže to být jediné měřítko, na základě kterého budeme ty suroviny posuzovat, protože eh, tu může jít například o strategickou nezávislost nebo o to, že určité suroviny vám prostě poskytnou eh, tu nezávislost, že tu jsou suroviny, které jsou prostě nenahraditelné. Takže ta energetická hodnota nemůže zohlednit všechny tyto otázky. A pokud jde o ty daně, o kterých jste hovořil, pane Geriku, tak já tedy sympatizuji s tou teoretickou perspektivou, kterou jste tady načrtl, to znamená, že by ty daně nebyly navýšeny, ale že bychom že by to byla daňová substituce, že bychom nahradili jednu daní jinou daní, ale přesto jsem velmi opatrný. A jsem opatrný především z ekonomických důvodů, protože pokud například měď tuna mědi má cenu 10 000 dolarů, tak se ptám, jak by vysoká by měla být daňová sazba, tak abychom vůbec mohli dosáhnout nějakého efektu, aby ta daň něčeho dosáhla. Ceny jsou tak vysoké, že ta daň už nemůže mít žádný další efekt. Za druhé, vždycky, když bychom stanovovali takovéto daňové sazby velmi, velmi diferencovaně, tak by docházelo k chybným alokacím. To znamená, že bychom určité eh, suroviny používali právě proto, že jsou z daňového hlediska zvýhodněné, že tady výhodnější daňové saz, daňová sazba. Byť z hlediska dostupnosti a z hlediska strategie by daná surovina byla například nevhodná a nemělo by smysl ji v dané situaci používat. A za třetí, se samozřejmě musíme zeptat, do jaké míry musí být takový daňový systém byrokratický. Například 17 vzácných zemin by mělo eh, různé daňové sazby. To by samozřejmě bylo velmi složité. Já tedy nejsem proti tomu návrhu. Z teoretického hlediska by to mohlo být zajímavé, ale musíme být velmi opatrní. A nyní k tomu, co říkal pan Cukalas. Já souhlasím s vaším názorem v tom smyslu, že i Evropa musí být samostatná z hlediska surovin. Ale myslím si, že to není pouze problém dostupnosti těch zácných zemin, ale že je to také problém dostupnosti, jak se správně po, poznamenal eh, dovedností a stupňů zpracování, jednotlivých fází zpracování. Čína nemá pouze 97 eh, určitých surovin, ale má také velký podíl v těch prvních třech stupněch, stupních zpracování. To znamená, že tomu se musíme věnovat. Pokud tomu tak nebude, tak tu otázku vůbec nezvládneme a Eh, nastanou problémy, které v Spojených státech vedly k velkým politickým problémům a neschodám, protože kongres navrhl, aby se podporovalo to, že suroviny budou zpracovávány přímo ve Spojených státech a aby to mohlo být eh, povoleno, byly nabídnuty úvěrové záruky, tak aby Eh, se zkrátka suroviny eh, zpracovávaly ve Spojených státech v rámci domácího průmyslu, takže něco takového bychom pravděpodobně zažili i u nás. Pokud je o ten plán do roku 2050, tak já jsem tady zapracoval příslušnou formulaci, ale domnívám se, že nám, eh, tak, jak to navrhla komise, i my bychom měli po určitých kratších časových úsecích prověřit, které suroviny jsou v dané chvíli e, kritické, protože, jak řekla paní Merkis, může se to postupem času měnit. Pokud jde o stockpiling, to znamená e, zás, z, schromažďování zásob, tak tady jsem poměrně skeptický. Já jsem e, o tom diskutoval s mnoha lidmi. Otázka zní, jak máme například schromažďovat vzácné zeminy, když jich máme málo. Pokud ten trh je takřka vyschlý, tak není vůbec možnost si dělat nějaké zásoby. Ale zároveň to pouze u těch nedostupných surovin má smysl. Svaz německého průmyslu se pokusil vytvořit určité společné nákupní strategie, ale za, zatím se to nepodařilo. To znamená, že pokud ani průmysl není schopen a ochoten na tomto poli spolupracovat, tak je otázka, jestli stát je schopen nastoupit na místo státu a zásobovat nebo vytvářet zásoby surovin, které nejsou k dispozici v dostatečné množství. Ale pokud jde o ty lidské zdroje, tak eh, s tím souhlasím. Pan Ody se ptal na včerejší konferenci, já jsem se snažil zjistit, jestli by bylo možné se té konference účastnit. Dozvěděl jsem se, že je tam tolik prominentů přihlášeno do pódiové diskuze, většinou um, francouzi, že zástupce parlamentu už by tam byl prostě navíc. Takže ta účast nebyla umožněna ale nebyla to totální blokáda, protože v newsletteru, který byl za tímto účelem zveřejněn, jsem měl možnost něco napsat, něco sdělit. Pokud jde o tematické zaměření, tak eh, šlo do značné míry o francouzskou eh, vnitřní politiku a pokud se Eh, než, pokud se to netýkalo francouzské politiky, tak se to týkalo spíše záležitostí, kterými se zabývá výbor Ekon. Výbor Ekon se rozhodl, že se nyní na tom stanovisku podílet nebude, ale že se k těmto tématům vrátí v souvislosti eh, se, se směrnicí o MIFID. To znamená, že to, co bylo včera probíráno v souvislosti eh, s finančním zaměřením komodit nebo s finančním využíváním komodit eh, bude ještě jednou řešeno v souvislosti se směrnicí MIFID, takže nebude potřeba, abychom to probírali dvakrát. Zvlášť, když nejsme výborem, který by byl věcně příslušný. Paní Tykau Paní Tykau upozornila na alokaci podniků. Já si myslím, že to je možná uh, alternativa pro velké globální hráče. Já se spíše bojím o uh, malé a střední podniky, protože pro ty takovéto, takovýto přesun výroby není uh, možný a znamenalo by to jejich konec. A ještě k tomu poslednímu bodu, k tomu, co říká pan Cavalio, já tedy souhlasím s tím, co zaznělo, budu se snažit o to, aby parlament a komise tady měli jedno, jednu eh, pozici, protože zatím ta smysluplná iniciativa byla do určité míry blokována. Ještě jednou pan kolega Ody, prosím. Jen krátce nešlo o francouzskou interní politiku, šlo o projev prezidenta G20. Chtěl bych ještě dodat, podobně jako dnes dopoledne, eh, abyste vyjádřil určitý protest. Náš výbor je skandální, že Evropský parlament nebyl přizván na takovouto aktivitu komise. My eh, máme zpravodaje, který se tím zabývá, právě projednáváme tyto záležitosti a navíc také eh, tedy nebylo možné, aby Děkuji. Poslanec, který se zabývá touto odbornou otázkou, se nemohl zúčastnit, takže toto musíme vyjádřit v určitého protestu. Vy jste se zmínil o tom, že tam bylo 22% francouzů. Samozřejmě, že předseda eh, G20 přijede se svým týmem, eh, takže to, myslím, není eh, tak pádná záležitost. Pane předsedo, pokud to byla akce komise a my jsme nebyli eh, přizváni, tak musíme proti tomu eh, skutečně velmi ostře ohradit. Pane předsedo, já myslím, že nebylo nemožné naslouchat, ale nebylo možné se aktivně zúčastnit. My jsme tady eh, nebyli eh, zúčastněni. Eh, tento protest předložíme komisi každopádně. Tímto uzavírám tuto zážitost. 36. budeme hlasovat a za, dva, za dvě minuty začne zasedání koordinátorů. Prosím o to, aby i ostatní hosté a pracovníci opustili tento sál, abychom mohli rychle zahájit zasedání koordinátorů.